Eh, tím zahajuji zasedání rozpočtového výboru. Pokud nejsou námitky, tak eh, program lze považovat za odsouhlasený, tak jak byl rozeslán. A nyní bych vás měl seznámit s rozhodnutími přijatými koordinátory. Nejprve jsme se seznámili s převodem provedeným proto, abychom zajistili financování internalizace, eh, tedy převedení eh, služby řidičů eh, do Eh, interních zaměstnanců. Samozřejmě to může vzbudit určité otazníky, protože na plénu jsme odsouhlasili takovou výhradu k tomuto bodu a tudíž bychom měli připravit dopis, který spolu podepíší dva eh, zpravodajové, pan Tarant za rozpočet na rok 2017 a pan Depres za rozpočet na rok 2016 a Eh, k čemuž tedy připojí podpis i předseda. A teď pokud jde o jmenování zpravodajů pro různé návrhy zpráv, stanovisek či iniciativ, mm, k, k sazbám pro um, platby z titulu zemědělské politiky, mm, které platby určené zemědělcům, tak koordinátoři dospěli k závěru, že není vhodné k tomuto připravovat nějaké stanovisko. Avšak pokud jde o Investing in Jobs and Growth, Maximizing the Contribution of European Structural and Investment Fund, tedy investice do růstu a zaměstnanosti, strukturální fondy a, e, e, a, e, článek 16.3 CPR, tak na základě článku 53 mm, připravíme stanovisko a toho se ujme skupina socialisté. Pokud jde o eh, nařízení Evropského parlamentu a rady, o, eh, eh, pokud jde o zrušení nařízení a novelizaci, tak zde máme pana Gajera, stáleho zpravodaje pro tuto agendu, který se mm, ujme této zprávy. Pokud jde o delegované akty, dozvěděli jsme, si, dozvěděli jsme se, že můžeme přidělit Eh, tu agendu, pokud jde o záruky za půjčky, které poskytuje Evropská investiční banka Bělorusku, tedy jde o záruky za půjčky Bělorusku, my jsme dospěli k závěru, že to je rozhodnutí, kde by bylo užitečné předložit návrh eh, usnesení, ale předtím musí předcházet, to musí předcházet diskuze, která proběhne zítra. A pokud ta diskuze dospěje k závěru, že je vhodné přijmout tento návrh, tak pravodajem pokud si přeje, by mohl být stálý zpravodaj, paní Gardia Saval, stálá zpravodajka by se toho ujala a pokud ona bude mít za to, že není schopna se ujmout této zprávy, tak se toho ujme, nebo to zdědí spíše váš předseda. Také jsme vyvodili, vyvodili důsledky z eh, předložení rozpočtu na rok 2017. Většinou se návrh předkládá v květnu, ale teď došlo k odsunu. Posunu. A protože eh, je třeba skutečně precizně určit i prostředky určené na migraci a uprchlíky, tak eh, Výbor má za to, že nebude vhodné vyhodnotit, precizně vyhodnotit toto do konce června. A tudíž za těchto podmínek se seznámíme s návrhem rozpočtu na rok 2017 až na konci června. Samozřejmě každý si udělal názor k k tomuto časovému posunu, což by mohlo ohrozit i organizaci trialogu, který se plánuje na 13. července. A to je situace, kterou jsme zažili, zažili před volbami v roce 2014. Obecným zpravodajem Obecní všeobecní zpravodaj předloží mm, doporučení radě a komisi a samozřejmě eh, tím, eh, s tím, že se k tomu vyjádří eh, i ostatní výbory parlamentu a samozřejmě jde o to možná hledat jiné datum pro tento trialog. Ale, 22. Hm, července parlament přeruší svoji činnost na letní prázdniny, tak uvidíme. Trialog nahradí tedy doporučení zpravodaje. Také jsme dospěli k závěru, že slyšení, které jsme plánovali, které se má týkat eh, přijímání uprchlíků a migrační krizi eh, s kolegou eh, výboru, s kolegy z výboru Libe Afet. My jsme to plánovali na 15. června, to znamená před 23. červnem, tak to se přesune na 30. června, toto slyšení. Teď pokud jde o strukturovaný dialog, výroční dialog s komisí, vy jste se obeznámili se seznamem a k tomu ještě doplníme takovou zmínku o tom, že velkou, eh, velký význam věnujeme finanční kapacitě eurozóny. Myslíme si, že by bylo vhodné uspořádat semináře pro účely novelizace eh, eh, finančního nařízení. A toto bude eh, co nejdříve dáno na náš program. Všichni víme, že je třeba toto nařízení zjednodušit tak, aby Evropská unie byla efektivnější. Teď pokud jde o revizi eh, toho procesního předpisu nařízení, my jsme eh, dospěli k závěru, že stálý zpravodaj, který má na starosti Evropskou banku, investiční banku, by měl připravit stanovisko. Tedy ten zpravodaj, tedy paní zpravodajka Gardia Sabal se to ujme. Takže to jsou rozhodnutí, o kterých, o kterých jsem vás chtěl poinformovat. Také jsem pochopil, že socialisté požadovali pětiminutovou pauzu, aby mohli rozdat svůj hlasovací seznam. Je to tak? Před si to vaše frakce? Ne? Ne, takže to není požadavek, který by platil nějak? Nebo proto přejdeme k hlasování. Confirmé? Potvrzeno, tudíž přerušíme na pět minut a budeme pokračovat v půl. 16.30. Kolegové, pokračujeme. Než začneme hlasovat, tak bych se chtěl ujistit, že zápis ze 4. dubna, tak jak byl připraven, eh, nevzbuzuje u vás nějaké připomínky a tudíž lze tento zápis odsouhlasit. Vypadá to, že ano, takže děkuji a já bych rád, abyste Eh, vložili karty, kartičky hlasovací do zařízení, tak abychom mohli otestovat. Le scrutin est ouvert. Zahajuji hlasování. Le scrutin est... Končím hlasování. Děkuji. A eh, Nyní se e, vyjádříme ke zprávě paní Jatenmaky. Návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. Tak... Numero 2. Dva. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh číslo 3, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh číslo 4, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh číslo 5, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Sedm. Návrh. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh osm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut? Ne, přijat, omlouvám se. Návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. Návrh číslo 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat návrh číslo 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. A nyní hlasujeme o celém návrhu, který byl taky pozměněn. Jmenovitě hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat, 22 hlasů bylo pro, 4 proti. Blahopřeji zpravodajce. A nyní budeme hlasovat e, o zprávě paní Niriady. Návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh číslo dva. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Číslo tři. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je zamítnut. Návrh číslo 9. Kdo je pro? Ne, 8, omlouvám se. Návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Zahy hlasování. Končím hlasování. Ano, byl zamítnut 13 proti 12. Návrh, teď to, eh, teď to bude 9, to byl 8 teď, takže návrh, návrh 9, kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme návrh číslo 9. Zahajuji hlasování. 9. Hlasujeme o 9. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Návrh číslo 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 14 bylo proti, 10 pro. Návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat ten návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat návrh 19 pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat návrh 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat a nyní hlasujeme o celém návrhu jmenovitě. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijato 23 bylo pro, 3 byli proti. Blahopřeji zpravodajce. Nyní máme zprávu pana Jean-Paula Denano. Nejprve máme zde kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis číslo jedna je odhlasován a tudíž návrh číslo jedna odpadá. Návrh číslo dva. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. A návrh číslo 4. Kdo je? Zde máme oddělené hlasování. Nejprve hlasujeme o první části. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. První část je zamítnuta. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Není to jasné, prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Druhá část je od přijata. 26 je návrh číslo 5. O, máme zde zase eh, hlasování po dvou částech, ve dvou částech. První část, kde pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? První část je zamítnutá. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Druhá část je přijata. Návrh číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh číslo 6 je zamítnut. Návrh číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut návrh číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat návrh číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijaté. A nyní kompromis číslo dva. Kdo je pro kompromis číslo dva? Proti? Zdržel se? Kompromis číslo 2 je přijat a tudíž návrh číslo 10 odpadá. Návrh číslo 11, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ano, takže tady eh, zvedáte ruce. Teď eh, číslo 11, zahaj hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat 17 eh, proti 8, takže prosím zvedejte ruce. Návrh číslo 12, kdo je pro? Kdo je proti?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 Návrh číslo 16 ve dvou částech. První část, návrh číslo 16, kde pro, kde proti. Kdo se zdržel? První část je přijatá, druhá část, návrh číslo 16, kdo je pro, kdo je proti. Pověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Druhá část je přijatá 12 proti 11. Návrh číslo 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat návrh číslo 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrhy 19, 20, 21 a 22 odpadají, poněvadž byly přijaty kompromisy 2 1 Návrh 23, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Návrh 24 eh, s ústním návrhem pana Ešvorce, kdo je pro, kdo je, kdo je proti, prověříme zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijaté 17 proti, 7 je 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. Návrh číslo 26 odpadá, poněvadž byl přijat kompromis 2. Návrh 27, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je zamítnut. Návrh 28, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh 29, kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. Návrh číslo 30. Kdo je pro? Kdo je pro? 30. Kdo je proti? Kdo se zdržel? je zamítnut. 31, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Třicet jedna odpadl. Aha, stejně byl zamítnut. Takže návrh 32 odpadá, návrh 33 odpadá. Kompromis číslo 3. Kdo je pro kompromis číslo 3? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis číslo 3 je přijat. Návrh číslo 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo, kdo se zdržel? Je zamítnut návrh číslo 44. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? je přijat. Návrh číslo 45, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je zamítnut. Návrh číslo 46, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je zamítnut. 47, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je zamítnut. Návrh číslo 48 z, z hlasování ve dvou částech. První část, jde pro, jde proti, kdo se zdržel. První část je přijata, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Druhá část je zamítnuta. 49, kdo je pro? Kdo je proti? To se zdržel? Zamítnut. Návrh 50, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je zamítnut. Návrh číslo 51, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? je přijat ten návrh. 52, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je zamítnut. Ten návrh 53 ve dvou částech, první část, kdo je pro, kdo je proti, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Omlouvám se, ale nezvedáte ruce. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Druhá část je zamítnuta. 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. Návrh 55. Kdo je pro? Kdo je proti? prověříme. Zahajuji hlasování. 55. Končím hlasování. Je přijat 14 proti 9. A nyní kompromis číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. Návrh 61. Kdo je pro 61, kdo je proti? Kdo se zdržel, je zamítnut. Návrh 62, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je zamítnut. Návrh 63, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je zamítnut. Návrh 64, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je zamítnut. Návrh 65, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je zamítnut. A návrh 66, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 67, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je zamítnut. Návrh 68, kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, je zamítnut. Návrh 69, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je přijat. Návrh 60, eh, eh, návrh 70, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je přijat. A nyní hlasujeme o celém návrhu, který byl takto pozměněn a hlasujeme jmenovitě. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijato 20 proti 4. Proti 4. Blahopřeji. Blahopřeji zpravodaji. Zpráva. Zpráva paní Niriada o malých a středních podnicích. První kompromis jedna, kdo je pro první kompromis. Kdo je proti? zdržel se. Kompromis 1 schválen. Pozměňovací návrh 2, kde je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 3, kde je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 4, kde je pro? Kde proti? Zdržel se. Schváleno návrh 5, kde s ústním pozměňovacím návrhem z pravodajky, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, proti, Takže budeme hlasovat jmenovitě, nezdvihli jste ruce. Kompromis 2. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Takže prosím, zdvějte ruce. Kompromis 3. Kdo je pro? Kompromis 3. Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 8 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. se na 9, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 10 a 11 odpadají. Kompromis 4, kdo je pro? S odděleným hlasováním nejsou námitky u tohoto kompromisu. U první části kompromisu, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. První část schválena. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Druhá část odpadá. Pozme se návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 5 s hlasování ve dvou částech. První část, kdo je pro? Paní Miriada? Omlouvám se, nechci zdržovat, než nezbytně nutné, ale chci poukázat na dvě chyby, které jsou v překladu. A u pozice návrhu 18 původní znění bylo předloženo ve francouzštině a bylo předloženo do angličtiny. A při přípravě kompromisu jsme vzali přesné znění pozměňovací návrh 18, 19 a 20 a nechali jsme ověřit pozměňovací návrh 18 a potvrdili, že tam mělo být trvalé a ne na dobu neurčitou. Takže já chci ujistit, že to je ústní pozměňovací návrh, který, že nahrazujeme tedy trvalé pracovní smlouvy a chceme zajistit, aby překlad byl naprosto přesný. Já myslím, že s tím není žádný problém, ověřuji si to u vás, nejsou námitky, děkuji za toto upřesnění, paní Jada. Takže byli jsme u první části kompromisu. Takže hlasujeme o první části, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se první část je odhlasovaná. Druhá část, kdo je pro? Kdo je pro, dvě proti, zdržel se, druhá část je zamítnuta. Pozměňovací návrh 22, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? 22 schváleno, 23 a 24. Stejný předmět, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleny. Pozměňovací návrh 25 odpadá. Pan předseda se omlouvá. Oui, j'ai commis une erreur de pilotage. Páchal jsem drobnou chybu. Druhá část odpadla, takže je třeba hlasovat o pozici návrhu 18. Kdo je pro 18? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozvací návrh 19. Takže 19 19 se nebude hlasovat. To bylo zahrnuto v první části. Takže nyní jsme u Hlasujeme pozměnací návrh 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Poznací 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? jde proti? Ověříme si to u pozměňovacího návrhu 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 16 k 9. 31 odpadá, protože 30 jsme schválili. 32 také odpadá. 33, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Hlasujeme o celém návrhu po jménech eh, zahoj hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen 22 hlasy proti dvěma. Gratulujeme navrhovateli, navrhovatelce. A nyní bod 8. Zpráva pana Kuzmiuka. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměnce návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměnce návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměnce návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 7, kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 8, kde pro? Kde proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 9, kde pro? Kde proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 10, kde pro? Kde proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Odpadá. Ano. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. poznací návrh 15, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. poznací návrh šestnáctka odpadá, kde pro sedmnáctku? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Pane Fernandeši? Sedmnáctku, kontrola, ano. Tak to ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak je to schváleno, 13 k 10. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 19. Kdo je pro? Tak to odpadlo. Tak hlasujeme o druhé části. U druhé části, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, tak druhá část je schválena. Dvacítka, kdo je pro? Kdo je proti? Všechny ruce se nezvedají, takže si to ověříme o dvacítky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odhlasováno. 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Odhlasováno. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme si to. Končí hlasování. Zamítnuto 15 k 8. Dvacet čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno šest. Kdo je pro? Kde proti? Zdržel se schváleno. 27. Kde pro? Kde proti? Zdržel se schváleno. A hlasujeme o celém návrhu zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 21 ku 4. Blahopřejeme našemu zpravodaji. A dostáváme se ke zprávě o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Pozměňovací návrh 1, kde je pro, kde je proti, zdržel se, myslím, že to zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, kde je pro, kde je proti, zdržel se, zamítnuto. Pozvací návrh 3. Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Schváleno. Pozvací návrh 4. Kde je pro? Kde proti? Zdržel se? Schváleno. Pozvací návrh 5. Kde je pro? Kde je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozvací návrh 6. Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Schváleno. Pozvací návrh 7. Kde pro? Kde proti? Uvěříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut 17 9. Pozměl se návrh 8, Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Pozměl se návrh je zamítnut. Pozměl se návrh 9, Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Pozměňovací návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 10, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměnit návrh 11. Kde pro? Kde proti? Zdržel se. Zamítnuto. Pozměnit návrh 12. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13. Kde pro? Kde proti? Zdržel se Zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 17, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, schváleno. 18, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 19, Eh, hlasujeme ve dvou částech. Eh, kdo je pro první část? Kdo je proti? První část schválená. Druhá část. Kdo je, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Druhá část je také schválená. A hlasujeme celý návrh po změnách. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 17 ku 8, 11 se zdržel. Nebudu blahopřát zpravodaji a rozpočet na rok 2016. Pan Fernandez, eh, jde o převody. Jsou to dva převody. A sice číslo 6 a číslo 7. A to v důsledku toho, co jsme právě dostali k prohlasování. Jde o přizpůsobení se globalizaci. Celková hodnota je více než 5 milionů euro a jde o peníze z globalizačního fondu. A pak je to tady položka 40405. A rovněž jde o přizpůsobení se globalizaci. Dále číslo 7, to je zhruba něco přes 4 miliony, opět z globalizačního fondu. A je to z položky 4034. A opět hodnota 0401 0404 a opět globalizační fond. Já bych tedy navrhl, aby oba dva návrhy na přenos prostředků. Eh, Děkuji. Vadilo by vám, kdybychom hlasovali společně o obou návrzích? Nemáte námitky, zahajuji hlasování, budeme hlasovat jmenovitě. Končím hlasování. Schváleno 20 hlasy ku čtyřem. A nyní dám slovo eh, Nilsi Torvalcovi, který zastoupí Žerára Depre. Eh, Děkuji, jde o dva převody, vlastně tři. Jeden pro výbor regionu, kde jde o 15, 3, 9, 5 1.04, to je pro výbor regionu. A potom je tady, eh, to je ten rozpočet, a potom eh, výbor, eh, pardon, soudní dvůr. A prosím o hlasování zvlášť. Nebo máme hlasovat oba dohromady, nebo každý zvlášť? Mike, Pardonnez-moi, oui, je veux dire. No, pan předseda se mluvá, navrhuji, abychom tyto eh, návrhy probrali po jednotlivých institucích a začneme soudním dvorem. Dobře. Eh, výbor, eh, pardon, soudní dvůr potřebuje do řádku 0, a to je mezi řádky 100, to je 100, 400 eur pro zvýšení kapacity a 9.21.02 e, 21 e, eur a toto to se týká mm, určitých e, provozních nákladů. A sice jde o zlepšení prostředí v překládání a dále v záležitosti interinstitucionálních a opět tady máme položku 025000, článek 500 a to jsou další eh, nároky. Takže. Dobře, pokud nejsou další připomínky, můžeme považovat eh, tyto převody za schválené, aniž bychom o nich museli hlasovat. Nemáte námětek? Pane Vilante? Oui, madame, vous avez la parole. Máte slovo, prosím. J'aimerais bien qu'on vote. Já bych si přál, abychom hlasovali. Y a pas d'objection, je pense. Není námitek, můžeme hlasovat jmenovitě, aby to bylo jasné. Za hlasování. Končím hlasování. Takže 20 hlasů ku třem. Výbor regionu. Pane Torvalci. Chair, transformation. Děkuji. Jde o eh, čtyř míst AST a ESC eh, e eh, dvě místa tak aby bylo možno eh, přijmout další administrativní pracovníky. Tabulková místa eh, by měla být upravená a několik AST by mělo jít na AST SC a mělo by to eh, vést k znížení nákladů o nějakých 15 000 euro a během eh, osmi měsíců a pak tady máme další položku z eh, výboru, z rozpočtu pro výbor regionu. Máte k tomu připomínky, otázky? Nejsou, takže předpokládám, že také žádáte hlasování. Zahaj hlasování jmenovitě. Končím hlasování. Takže převod je schválen 20 hlasů ku třem. Dostáváme se k politice v oblasti nemovitostí. Hledám zpravodajku. Připojí se k nám paní Holmajer. Možná máme trošku náskok oproti programu. Může koordinátor zastoupit paní Holmajer? Tak eh, navrhuji, abychom přerušili naši práci, protože už nic dalšího k hlasování nemáme. Je možné nám sdělit, Sinon, je reporterai ce vote à... bych odložil toto hlasování na zítřejší dopoledne. Pardon Half We may decide to vote tomorrow morning. Co k tomu říkáte, pano, pane koordinátore? Navrhuji, paní zpravodajka tu není nyní, jak se zdá, a nemůže se dostavit, abychom hlasovali zítra dopoledne. Takže dohodněme eh, dobu hlasování, začínáme zítra v 10 hodin. Takže začneme hlasováním v 10 hodin zítra. Nejsou námitky, takže budeme hlasovat eh, o politice v oblasti nemovitostí zítra v 10 hodin a důvěřuji paní Holmajer, že se dostaví zítra dopoledne v 10 hodin. Máte jiné dotazy? Nejsou? Takže přerušujeme jednání do 10 hodin zítra dopoledne.